Milí kolegové, myslím, že je na čase přistoupit k hlasování a můžeme začít hned první zprávou na našem hlasovacím seznamu. Jedná se o bod číslo 8 našeho programu a sice zpráva paní Gardini o návrhu uzavření změny z Doha Kyotského protokolu k rámcové umluvě Organizace spojených národů o změně klimatu a tak dále. Jedná se o elektronické hlasování, zahajují hlasování. Pier Nicola, abbiamo un e F. Pier Nicola, máme tady jednoho člena EFDD navíc. Okay. Il voto è chiuso. Končím hlasování. Přijato. Blahopřejeme zpravodajce Gardíny. A nyní budeme hlasovat o bodu následujícím. To je zpráva Lavia. dohoda o účasti Islandu na závazcích v druhém kontrolním období Kyotského protokolu. Je to také hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování, je to přijato. Andiamo adesso... A nyní zpráva kolegy Gřiba. To je omezení emisí některých znečišťujících látek. A hned budeme hlasovat o kompromisu 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? clear. But if you want... Je to poměrně jasné, ale pokud chcete, tak to můžeme udělat. A nyní kompromis jedna. Kompromis jedna, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Máme jednoho člena EPP navíc. Ok, il voto è chiuso. Approvato. Končím hlasování, je to přijato. Adesso andiamo al compromesso 8, chi ha favore. A teď kompromis 8, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? A nyní budeme hlasovat o kompromisu 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Andiamo adesso a votare il compromesso 4. A teď kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď hlasujeme o kompromisu 2a. Kompromis 2a. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. We have one SND more. Máme jednoho člena SD navíc. Končím hlasování. Zamítnuta. A nyní kompromis 2b. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Protože mělo by to být doplňující. Avete votato tutti il voto Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. A teď hlasujeme o pozměňovacích návrzích 137, 22 a 17 ITRE. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, máme jednoho člena EPP navíc. Jeden člen EPP navíc. Končím hlasování. Přijato. A teď pozměňovací návrh 138. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? pozměňovací návrhy. Unblock 23, 11 ITRE 139, 199, 218, 263. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Hlasovali všichni? Končím hlasování, je to přijato. A teď kompromis 9. Kdo je pro kompromis 9? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď 150 kolegyně Rivazy a dalších. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, ověříme. Abbiamo un PPE di troppo. Jeden člen EPP navíc. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 162. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď hlasujeme o kompromisu 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď zde máme pozměňovací návrh 179, o kterém hlasujeme jako doplnění k ke kompromisu deset ehm, kolegy, kolegu Rivasy a dalších. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování, zamítnuto. A teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 190. 190. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 191. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? A teď hlasujeme o 193. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 196 a 197 jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď hlasujeme Musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu 238 kolegyně Pětikajnen. 238. Kdo je pro? E PPKR. Kdo je proti? Všichni ostatní zamítnuto. A teď hlasujeme o kompromisu 5. Kdo je pro? Kompromis 5. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Hlasujeme o kompromisu 7. Kdo je pro kompromis 7? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Votiamo adesso Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 280. 280. Rivasi, Pedicini a Keforenca. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Máme jednoho člena EPP navíc, který nám hlasuje. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. A nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 283. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Mělo by to být zamítnuto, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Pořád máme jednoho člena EPP navíc. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 284. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 285. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 200. Moment. Teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 287. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 289. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 288. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 290. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 21 itre. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrhy 295 a 296 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Oba. 281. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 294. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 297. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 239 a 282 jsou identické. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Oba. 292. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 160. Ne? Omlouvám se, říká předseda. Ano, 160. Kdo je pro? EPP. Vy jste pro nebo proti? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 18. Kdo je pro kompromis 18? Kdo je proti? EPP kar. Kdo se zdržel? Přijato. Jestli chcete, tak to ověříme. Dobře, ověříme. Končím hlasování. Přijato. A teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 303. Kdo je pro? 303. Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Teď kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? Teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 305 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování, zamítnuto. Druhá část tedy odpadá. Teď 306 a 23 itre. Jsou identické. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Pozměňovací návrh 307. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď hlasujeme o kompromisu 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 339. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 24 ITRE. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 340. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 341. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já bych řekl, že je to zamítnuto, ale ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování, zamítnuto. A teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 343. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 344. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 342. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 346 a 163. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tři čtyřicet sedm. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 348. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. 349. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 350. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Votiamo adesso l'emendamento 370 kolegyně Konečné společně s 372. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, ověříme. Podivné hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování, zamítnuto. Teď 371. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 373. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 374. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 375. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 380. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 381. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 382. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 383. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 387. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Kompromis 3. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď musíme hlasovat o kompromisu 6. Kdo je pro kompromis 6? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 zdrželi se zamítnuto. 52, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Padesát pět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Kompromis 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď hlasujeme o 64. Danten Groste tečí. Kdo je pro? Promiňte, ještě spolu s pozměňovacím návrhem 3 zpravodaje a pozměňovacím návrhem 3 výboru ITRE. Hlasování blok. kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Hlasovali všichni, jeden člen EPP navíc. Děkuji. Končím hlasování. Přijato. Všechny. A teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Teď pozměňovací návrh 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 77. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 80. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 83. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 81. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 5. Spravodaj. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto.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 88. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 89. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď hlasujeme elektronickou cestou o celé takto pozměněné zprávě. Hlasovali všichni, jeden člen EPP navíc. Končím hlasování. Přijato. A teď hlasujeme o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. A teď hlasujeme o rozhodnutí zahájit okamžitě jednání na základě takto pozměněné zprávy a s vyjednavacím týmem, kde bude předseda a zpravodaj a stínový zpravodajové ze všech politických frakcí. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hlasovali všichni? Přijato. Děkuji a blahopřeji zpravodaji. Uh, Evi, Evi, Adesso... A teď Kolegové, přistoupíme k bodu 11 na pořadu jednání a to je hlasování o stanovisku kolegyně Evy o iniciativě zelené zaměstnanosti. A hned začneme pozměňovacím návrhem 1. Kdo je pro? Návrh 1. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Tři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Hlasovali všichni, máme jednoho člena EPP navíc. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro? Proti? Znamená to, že jsme trošku unaveni tím hlasováním. Už nevidím žádné ruce nahoře. Znovu pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 8, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A teď kompromis 1, kdo je pro, kompromis 1. Kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Teď pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 15. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 29. Kdo je pro? Omlouvám se. Kompromis 3. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Kompromis 12. Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?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 Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? Pozměňovací návrh 74 kolegy Mazuronise. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zdá se mi, že dvě velké frakce hlasovaly proti. Ověříme. Hlasovali všichni? Pořád jeden člen EPP navíc. Děkuji. Končím hlasování. Přijato. Takže nehlasovali ty velké frakce proti. Nebyly tam ruce nahoře. Teď kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 85. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 86, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Hlasovali všichni? Jeden člen EPP navíc, jako vždy. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 95. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro? Kompromis 10. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 111. Kolegy Farí, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 117 kolegyně Konečné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. A teď elektronickou cestou hlasujeme o takto pozměněné zprávě. Zahajuji hlasování. Pořád máme jednoho člena EPP navíc. Děkuji, končím hlasování. Přijato. Výborně, blahopřejeme zpravodajce.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 Emendamento 149, chi è a favore? Ah, sorry. Dobbiamo votare l'emendamento 150. Chi è a favore? 150. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 151. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 154. Kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. 155, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 156, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, prověříme. Hlasovali jste všichni? Ještě ne, jeden z EPP je navíc. Hlasovali jste všichni, takže končím hlasování. Schváleno. Promiňte, ale jsou zde také e, skupiny, které jsou rozpolceny uvnitř, takže e, nechápu, nemůžu pochopit, kde se nacházíme. Kompromis 9, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní budeme hlasovat o pozněvacím návrhu 166. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 167. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 169. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 170. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 171. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní hlasujeme o kompromisu 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 107... Ne, promiňte, říká předseda. 173. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní hlasujeme o kompromisu 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní hlasujeme o pozněvacím návrhu 177. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozněvací návrh 178. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozněvací návrh 179. Kdo je pro? Votiamo il 179. Takže hlasujeme o 179. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní hlasujeme o kompromisu číslo 3. Je tam ústní pozměňovací návrh, dávám slovo zpravodají. Pane předsedo, ústní pozměňovací návrh odstraňuje následující text z kompromisního návrhu na přechodné období 20 let s možností prodloužení. A to bylo vyjednáno i s ostatními stínovými zpravodaj. Dobrá, jsou námitky vůči tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne, nejsou žádné námitky, takže hlasujeme o kompromisu 3 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 191. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 192, 193, 194 a 195 unblock. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 196. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 201. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Kontrola. Hlasovali jste všichni. EPP má opět jednoho navíc. Nyní je to v pořádku, končím hlasování a schváleno. A nyní hlasujeme o pozněvacím návrhu 198. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozněvací návrh 199. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 205. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 208. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 209. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 210. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrhy 14 a 211. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A Pozměňovací návrh 213. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 214. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 216. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní hlasujeme o kompromisu 4. Kdo je pro kompromis 4? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 219. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 221. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozněvací návrh 224. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozněvací návrh 225. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozněvací návrh 226. Kdo je pro? pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 228. Kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme. Máme opět jednoho z EPP navíc. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Zamítnuto. A nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 229. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozněvací návrh 230. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní hlasujeme o kompromisu 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozněvací návrh 232. Kdo je pro? Ne, promiňte, opravuje se pan předseda. Tento návrh padá, vzhledem k tomu, že jsme zamítli číslo 226. Takže následuje pozměňovací návrh 234. Kdo je pro 234? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 235. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní 236. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 237. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 238. Kdo je pro? Proti? To musíme prověřit. Hlasovali jste všichni, jeden z EPP je navíc, děkuji. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní hlasujeme o pozměvacím návrhu 239. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměvací návrhy 240, 241 a 242 a blok. Hlasujeme. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní hlasujeme o kompromisu 6. Kdo je pro kompromis 6? Kdo je proti? Prověříme. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 250, 245. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní 244. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kontrola. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 243. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 246. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Scusate, ma abbiamo votato il 240. Mluvám se. Ale bylo to v každém případě odmítnuto, odpadlo to, protože jsme odmítli 245. Adesso votiamo. A teď budeme hlasovat o 247 a 248 společně. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. A teď budeme hlasovat. Ověřit. Dobře. Ověříme. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích 249, 250, 251. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 16. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Avete votato tutti? Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. A teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 253. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel přijato? 254. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel zamítnuto? 255. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Končím hlasování. Přijato. 256. Kolegyně Zomer. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 257, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 258, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 259, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Je to přijato. 260. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 261. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 262. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 263. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 264. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 275. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 277. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 281. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 282. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 283. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 284. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 285. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Dvěstě osmdesát šest. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 287. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 288. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 289. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. A teď pozměňovací návrhy 296 a 297, které jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh. Tenhle odpadá. 299 kolegyně Gardýny, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, ověříme. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 18 zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 308 kolegyně, kolegy Dormana, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 310. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 313, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 314, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh, 3, pozměňovací návrh 316, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 322. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 323. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 324. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 325. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 326. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel schváleno? 328. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel schváleno? 300, ne, promiňte. 330. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 332. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 331. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 333. Kdo je pro? Proti? Prověříme. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování a schváleno. 334. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Nyní musíme hlasovat o pozměvacím návrhu 363 kolegy Dorfmana. 363. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 365, stále ještě od kolegy Dormana. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní hlasujeme o kompromisu 8. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 373 kolegyně Auken. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní hlasujeme o 385 kolegy Gardini. Ho. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 392 kolegy Dormana. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 393. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozněvací návrh 396, kolegyně Gardiny, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, prověříme. Hlasovali jste všichni, tak končím hlasování a schváleno. Hlasujeme nyní o pozněvacím návrhu 401 kolegyně, pardon, kolegy Dormana. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozněvací návrh 402. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh nyní Amblok 406 a 407. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 409. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 411. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozněcí návrh 412, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozněvací návrh 409, kdo je pro, pardon, 49, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozněvací návrh 50. Ne, promiňte. Nyní hlasujeme o kompromisu číslo 1. Kdo je pro kompromis 1? Kdo je proti? Schváleno. Promiňte, kdo se zdržel, jsem se zapomněl zeptat. Schváleno. Prověříme. Končím hlasování. Schváleno. A nyní hlasujeme o pozněvacím návrhu 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh. Ne, promiňte. 59. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 60. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 58. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdržel se, schváleno. 62 je kompatibilní s dodatkem pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. A nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrhy 71 a další. Kdo je pro? Pardon, 79 a další. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 80. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 81. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 83, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 84, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 85, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 86, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Pozměňovací návrh 6. Pozměňovací návrh 6 zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 90. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 91. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 92. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 93. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 94. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 95 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 100, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 105, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 106, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Pozměňovací návrh Votiamo adesso a teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 109, protože 107 a 108 a další návrhy byly zamítnuty, i když kompromis byl schválen. Takže 109, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. A teď 111, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Přijato. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 112. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 113. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 115. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 116. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 117. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? Pozměňovací návrh. 126, protože všechny předcházející odpadají. 126, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A tady pozměňovací návrh 129. Kdo je pro 129? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 130. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 131. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 133. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 132. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 134. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je to přijato? A to jsme skončili. Máme zde závěrečné hlasování elektronickou cestou. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Complimenti alla relatrice e adesso andiamo all'opinion del collega Patriciello. Allora, colleghi. Vážení kolegové, nyní budeme hlasovat o stanovisku kolegy Patričela o postupech a praktikách týkajících se slyšení komisařů. A hned budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato?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 Končím hlasování. Přijato. O jeden hlas. Pozměňovací návrh 26 s ústním pozměňovacím návrhem za SD. Ano, děkuji, pane předsedo. Tento ústní pozměňovací návrh nahrazuje slova always be guaranteed slovem have. Takže stresses that members of parliament should have the possibility of a tak dále. Takže zdůrazňuje, že poslanci parlamentu by měli mít možnost. Eh, jsou to nějaké námitky, říká předseda, vůči tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 26 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 27. Kdo je pro?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 Přijato jednomyslně. Blahopřeji kolegovi Patričelovi. A teď si uděláme na dvě minuty přestávku, aby všichni ti, kteří chtějí odejít ze sálu, tak mohli učinit a budeme pokračovat. Vážení kolegové, myslím, že je na čase, abychom opět pokračovali v naší schůzi. Dnes jsme měli velmi dlouhý hlasovací blok, ale ten jsme uzavřeli a můžeme včas zahájit další část našeho výboru. Pokračovat budeme bodem 14 Jedná se o stanovisko, které podáváme výboru pro právní záležitosti a sice o výroční zprávě o sledování provádění právních předpisů, o prvé výroční zprávě. A v této věci hned dávám slovo naší zpravodajce, paní Guteland, a poté můžeme zahájit diskusi se stínovými zpravodají jednotlivých eh, politických skupin, ale než eh, začneme, chtěl bych přivítat eh, studenty z Palermské univerzity a mé kolegy, nebo mého kolegu, profesora Armaja, který se dnes účastní v parlamentu na práci našeho výboru. A nyní dávám slovo paní Guteland, aby prezentovala své stanovisko. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je to skutečně výzvou nyní po takto dlouhém hlasování hovořit o mém tématu, ale Přesto jsem velmi potěšena, že někteří kolegové zůstali zde v sále. Jedná se o stanovisko, které předkládáme výboru Jury, tak jak to již řekl pan předseda, a jedná se o provádění uplatňování evropského práva. Já myslím si, že je zásadní, že se zde na výboru tímto tématem zabýváme, neboť zde v parlamentu se neustále snažíme měnit například politiku v oblasti ochrany životního prostředí a odpovídající legislativu. Ale eh, jak to potom vypadá dál? Většinou dochází k tomu, že ta naše politika, ty naše předpisy v praxi nejsou prováděny. Eh, takže stojíme před celou řadu výzev. Eh, za prvé, členské stály, státy provádí evropskou legislativu příliš pozdě. Dále jedná se o kohezi a také o zpracování stížností, které předkládají podniky, organizace a také e, soukromé osoby. A pak jsou zde přeskumy, které vytváří komise na základě vlastní iniciativy a dále postup pro nesplnění povinnosti. To je tedy e, případ, kdy komise se obrátí e, na Evropský soudní dvůr a kritizuje postup členského státu a pak tedy program REFIT. Já jsem ve svém stanovisku hovořím o těch aspektech, které jsou relevantní pro náš výbor, pro výbor pro životní prostředí. Lepší provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí, je obsaženo i v sedmém akčním plánu pro ochranu životního prostředí, ale bohužel i nadále členské země nepřebírají právě v oblasti zdraví a ekologie odpovědnost. Mnoho právních předpisů, které my zde schválíme, se prostě neprovádí správně či vůbec. Eh, zpráva Komise o provádění evropského práva ukazuje toto. Většina případů pozdního provádění se týkalo ekologie. Bylo to 186 případů a také otázek ochrany spotřebitele. To sem rovněž spadá. Například došlo k pozdnímu provádění směrnice o průmyslových emisích v mnoha členských státech. Pak tady máme stížnosti, ehm, kde se obrací občané či organizace ehm, na komisi a postup pro nesplnění povinnosti. Toto vše se většinou týká ochrany životního prostředí. Jedná se také nejenom tedy o postup pro nesplnění povinnosti, ale také o motivované eh, odůvodnění. 394 takovýchto stížností se právě eh, týkalo eh, legislativy v oblasti ekonomie. Ve svém stanovisku bych chtěla navrhnout toto, abychom vyzvali komisi, aby používala ten formální postup eh, při nesplnění povinnosti, pokud ty neformální cesty nefungují. Dále bych chtěla jasně zdůraznit, že naší snahou eh, rozhodně není, abychom snížili naše ehm, ekologicko-politické ambice a dále stížnosti to je problém zejména toho, že komise eh, si vyhrazuje příliš eh, mnoho času na zpracování jednotlivých stížností. Stížnosti jsou zpracovány skutečně s velkým spožděním, ale právě občanů organizací je, aby jejich stížnost byla vyřízena rychle. Proto si myslím, že je důležité, aby komise například měla i možnost, pokud dojde k nějakým strategickým případům, eh, se jim věnovat prioritně. Pokud tedy komise má omezené prostředky, tak je důležité, aby je používala efektivně. A není ještě o programu REFIT, který předložila komise. Pravděpodobně to bude zapracováno i do pozměňovacích návrhů, které budou předloženy tady. Je jasně, abychom, důležité, abychom ukazovali, že nechce, jasně ukázali, že nechceme, aby Refit vedl k tomu, že my snížíme své vlastní ambice v oblasti ekologie a e, bezpečnosti potravy. A pak chci zdůraznit pojem gold plating, který používá komise k poukazu na nadměrně provádění, na nadměrné, nadměrnou existenci právě předpisů. Co vlastně má známovat tento pojem? Ano, my jistě kritizujeme to, pokud je právní předpisů příliš a jsou příliš složité. Na druhou stranu ovšem členské státy musí mít možnost ty normy provádět, ale například zavést i přísnější standardy, pokud evropské právo zavádí pouze minimální požadavky. Těším se na spolupráci a myslím si, že budeme efektivně pracovat právě na tedy provádění právních přespisů v oblasti ekologie. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo za EPP panu Van den Fendelaje. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, paní zpravodajce za zprávu o kontrole k provádění unijního práva. Jak vidíme ve výroční zprávě, tak členské státy mají problémy právě s prováděním ekologické legislativy a ani Německo a Belgie zrovna nepatří k vzorným žákům v Evropě v této oblasti. Eh, rozhodnutí vytvořit stanovisko na našem výboru velmi vítám. My jako frakce předložíme několik pozměňovacích návrhů, ale již dnes bych rád eh, zmínil naše tři hlavní body. Za prvé, co se týká kontroly uplatňování unijního práva. Zde je Důležité, aby komise prostřednictvím Evropského pilotního projektu mohla mít i nadále spolupráci s různými národními, regionálními a místními orgány a aby ji mohla probloubit. Za druhé, uplatňování evropského práva musí být podpořeno a zároveň evropské právo musíme přiblížit občanovi. Proto, abychom toho dosáhli, musíme povzbudit komisi, aby zach, zacházela s jednotlivými aktéry, zúčastněnými stranami, stranami transparentně. Je důležité, aby ty právní předpisy byly jasné a proveditelné. To si občané přejí. A dále eh, Komise chce omezit právo členských států, aby zavádělo další legislativu v oblasti ekologie. Ale tady je zásada subsidiarity. Na druhou stranu náš ekologický blahobyt vyplývá z vnitřního trhu se harmonizovanými pravidly. A proto je třeba z této perspektivy přistoupit k, těch, k otázce dodatečných právních předpisů, které vytváří členské státy a nějakým způsobem to niansovat. Již nyní děkuji zpravodaji za spolupráci a těším se na další práci na jeho návrhu. Děkuji a nyní za EKR pan Dorman. Tak fri. Děkuji. Komise má eh, také za úkol zajistit, že budou odpovídající právní ustanovení v souladu s evropským právem uplatňována. A proto je důležité, je to důležité z toho hlediska, že Evropská unie se zakládá na principu právního státu a my vidíme, že jsou zde závažné problémy s uplatňováním evropského práva. Evropská komise nemá žádnou možnost politiky a nemá také zdroje systematicky sledovat veškeré tyto případy a zjišťovat, zda tedy je právo uplatňováno správně a Existují politické priority, které by měly být nastaveny v úzké spolupráci s parlamentem. Parlament má eh, povinnost eh, eh, sledovat politickou odpovědnost komise a v případě potřeby komisi k této odpovědnosti přivést. Je důležité, aby naše legislativní práce byla koherentnější a aby soukromé organizace a podniky či soukromé osoby, pokud se obrací na komisi se stížnostmi ohledně mm, unijního práva, aby bylo ze strany komise jasně zajištěno, že skutečně bude reagovat například, že se obrátí na Evropský soudní dvůr s žalobou o nesplnění povinnosti, pokud členský stát prostě nedosta, eh, neuplatňuje tu věc správným způsobem. A dále eh, postup pro nesplnění povinnosti v oblasti ekologické. Tady jde zejména o zdraví občanů a současná finanční situace pravdě musí vést k tomu, že se unijní právo bude pracovat, uplatňovat ještě jasněji a jednoznačněji. Je to důležité pro občany a také pro sociální soudržnost. Proto této zásadě musíme věnovat naši plnou povinnost aby se skutečně v této oblasti eh, jednalo přiměřeně. A platí to také pro regionální úroveň. Občané, podniky a organizace očekávají, že dojde ke zjednodušení unijního práva, které bude snadno proveditelné. A rovněž očekávají, že nebude existovat nadměrná regulace, která by nějakým způsobem narušovala hospodářskou soutěž. Komise se musí zaměřit na to, aby nebyly vytvářeny překážky a dále musí provádět judikaturu soudního dvora. Je důležité, abych jednání komise eh, vlastně bylo, mohlo obstát i před mezinárodními soudy. Jde tedy i o právní požadavky a odpovědnost a samozřejmě o samotné provádění jednotlivých právních aktů. provádění legislativy může být eh, stíženo tím, že eh, nebudeme mít žádnou koordinaci, nebo v případě, kdy se vlády rychle mění a dochází také spoždění provádění práva. Tento případ máme i v eh, situaci, kdy není dostatečná koordinace mezi jednotlivými institucemi, které mají v odpovědnosti provádění určité oblasti. Potřebujeme mít tedy efektivní evropské právo, které bude efektivním způsobem uplatňováno i na národní úrovni. A komise by v této věci měla projevit ještě větší úsilí, měla by se snažit zajistit, aby provádění unijního práva bylo skutečně efektivní. Takže by bylo vhodné, aby komise využívala více svých sančních možností, například v případě prodlení, provádění, práva v členském státě. Pokud tedy dojde k prodlení prováděním práva, mělo by to být postiženo právě podle evropských smluv. Dále je nutné, aby eh, existoval přístup k těmto soudním případům, které vznikly v důsledku nesplnění povinnosti členského státu je třeba, aby všichni mohli sledovat, zda některý členský stát porušuje evropské právo či ne. Děkuji a děkuji za pozitivní spolupráci. Děkuji vám a nyní za GUE má slovo paní Konečná. Děkuji. Eh, také já bych ráda poděkovala kolegyni za to, že se tomuto tématu věnovala. Jistě je to téma velmi důležité. Nicméně na začátek mi dovolte uvést, že pro mě je Evropská komise nástrojem pro dobrou zprávu Evropské unie a nikoli vládou Evropské unie, ač by ji možná v některých případech ráda byla. A pokud v kterékoliv oblasti dojde k nadměrným problémům s aplikací evropského práva, měli bychom si i my klást tu otázku, zda to není třeba systémová chyba v množství či kvalitě legislativních návrhů, které Evropská komise prosadila, a v tom chaosu, který v tom následně ve členských státech vzniká. To předložené usnesení je napsáno, jako by snad Evropská komise neměla žádnou povinnost hodnotit svoji práci z pohledu zpětné vazby přicházející z členských států a všechno, co se týče implementace či neimplementace jednotlivých aktů, tak bylo pouze v souvislosti s tím, že pochybily členské státy. Já si to nemyslím a myslím si, že musíme jasně konstatovat že i evropská komise dělá chyby a že pokud chceme aby se implementace evropského práva zlepšila tak je nutné aby i evropská komise své chyby napravila. jedná se mi především o to že máme velmi často rozpory eh, ohledně interpretace směrnic které tady přichystáme a vážení kolegové já jsem byla twelve let členkou národního parlamentu a musím vám říct že věci, které občas přicházely z Evropské komise, byly opravdu natolik nesrozumitelné a výkladově špatné, že jsme se s nimi prostě nevěděli rady, přestože jsme Evropské komisi vyhovět chtěli. Ale vůbec jsme neměli na základě čeho se správně rozhodnout. Dále je to samozřejmě, a na to bych chtěla také upozornit, zcela rozdílný metr, který má komise na členské státy. Prostě se stává, že to, co je přijatelné v jedné zemi, není přijatelné pro druhou zemi Prostě tady máme rozdíly mezi velkými státy a malými státy, máme rozdíly mezi starými zeměmi Evropské unie a novými zeměmi Evropské unie. A komise k ním rozdílně v rámci implementace přistupuje. Kromě toho bychom se měli podle mého názoru v tomto velmi důležitém textu zabývat také tím, že komise nadužívá institutu ex ante kondicionalit, to znamená plnění předběžných podmínek protože nejenom, že sám ten institut je problematický, ale Evropská komise ho podle mého názoru nadužívá a zneužívá opět vůči především menším a chudším státům Evropské unie, kdy vyhrožuje zastavením čerpáním evropských fondů. A přesto, že by u Evropského soudního dvora pravděpodobně ty státy ty spory vyhrály, tak nemají odvahu do nich jít, protože jsou na evropských fondech prostě závislé a není politicky možné, aby to zastavení jakýmkoliv způsobem eh, mohli akceptovat. To znamená, že velmi často přistupují na vlastní výklad jednotlivých úředníků komise bez toho, aby měli šance se obrátit na Evropský soudní dvůr, protože jsou pod vlivem toho, že jim budou sebrány evropské fondy. Jako poslední záležitost, na kterou bych chtěla upozornit, je pak to, že komise by se měla věnovat zvlášť směrnicím a článkům směrnic, které se přímo dotýkají dalších členských států. Jako příklad mohu uvést ovzduší, které prostě nezná hranice a my bychom měli primárně vyžadovat plnění směrnic eh, ve státech, kde opravdu dochází k tomu, že ve chvíli, kdy to v tom jednom státě není implementováno, tak lidé v druhém státě na základě toho jsou postiženi je postiženo jejich zdraví. A je velmi zvláštní, že to prostě nikdo nechce řešit a všichni tady nad tím máváme rukou, možná proto, že se opět jedná o větší stát na úkor menšího státu, ale ve chvíli, kdy neplnění směrnic může zavinit poškození zdraví obyvatel jiného státu, tak si myslím, že tam bychom to měli řešit přednostně a komise by to měla řešit přednostně a tam tu snahu také nevidím. Takže já budu mít několik pozměňujících návrhů v tomto duchu. Já si opravdu nemyslím, že je to jenom o členských státech, byť teda netvrdím, že bychom neměli implementovat více, ale pojďme se nad tím zamyslet zdravým rozumem a neobviňujme pouze ty členské státy, protože opravdu se velmi často snaží, ale to, jak se chová komise v některých případech, či někteří členové eh, jednotlivých DG, tak to není akceptovatelné a myslím si, že i my jako jediný volený orgán Evropské unie bychom to akceptovat nadále neměli. Děkuji. Thank you very much. And now... Děkuji. A nyní za EFDD pan Pedicini. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodajci za odvedenou práci. My si myslíme, že evropští občané musí mít možnost transparentně a rychle i z internetu dostat informace nejen ohledně norem a jejich existence, ale také ohledně toho, jaké národní normy byly přijaty transpozicí komunitárního práva. Mechanismus EU pilot je v pořádku, ale když potom máme nějaké řízení pro porušení povinnosti, proč občany nemají přístup k příslušným dokumentům? My máme informace o pilotních případech, kdy občané se marně tázali, proč nebo na jakém základě komise obvinuje členský stát, nikdy nezískali jasnou odpověď. Pokud členské státy neplní, tak co se přesně stane? Je paradoxní, že Výsledkem tohoto řízení pro porušení povinnosti je sankce pro členský stát a tím pádem to potom musí zaplatit daňoví poplatníci. Ti platí jak zdravím, když je porušen nějaký předpis v oblasti životního prostředí, nějaké znečištění, ale platí potom v případě, když členský stát je předmětem řízení pro porušení povinnosti a to je systém, který se podle nás musí jednoznačně změnit. Děkuji. Děkuji. A nyní dám slovo komisi, aby se mohla vyjádřit. Máme tady pana Van Kepise za komisi. Thank you very much, Mr. President. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také za to, že jste zařadili tento bod na pořad jednání výboru pro životní prostředí. Je to poprvé, eh, kdy jsme my zástupci komise spokojeni s tím, že implementace evropského práva eh, eh, je eh, předmětem pozornosti poslanců. Implementace je klíčová a když jde o právní předpisy o životním prostředí, tak je to skutečně jednou z priorit naší legislativy ale je nedobře, špatně implementována napříč eh, jednotlivými eh, roky. Za nedlouho bude předložena zpráva za rok 2014 a tam tomu nebude jinak. Implementace je součást balíčku eh, lepší regulace a je to úhelný kámen nebo jeden z úhelných kamenů také tohoto výboru a naší e, komise. E, lepší regulace se e, zabývá tím, jakým způsobem je legislativa připravována a pak prováděna na úrovni členských států, jak je pak hodnocena a posléze jak vede k přepracovávání nebo revizi. Refit se netýká deregulace, refit se netýká snižování standardů, ale je to tak, jak zpravodajka správně řekla, eh, je to posuzování účelnosti a účinnosti legislativy a to je o to důležitější pro eh, právní předpisy o životním prostředí. To je obrovské množství norem, eh, které musí být eh, řádně um, implementovány, prováděny a musí být zkoumáno, zdali fungují, zdali zabírají a proto musí být velmi důkladně posuzovány. Dovolte, abych se také zmínil o transparentnosti, která Eh, je také jednou z vašich priorit, zejména pokud jde o eh, environmentální nevládní organizace. Eh, samozřejmě již před 13 lety jsme vytvořili rámec o tom, nebo proto, jak komunikovat se stížnostmi. Autoři stížnost veřejností jsou plně informováni o tom, jak se komise rozhoduje, proč se tak rozhoduje a pak stěžovatel má čtyři týdny čas na eh, reakci a teprve poté uzavřeme ten případ. Takže my nerozhodujeme za zavřenými dveřmi, my skutečně komunikujeme a to v určitém časovém rámci eh, podle tedy správních předpisů kterým podléháme. A to možná tu či tam není dodržováno, zejména když se jedná o velmi komplikovaný případ, když probíhá eh, mm, několika směrná komunikace se stěžovatelem s národními státy a tak dále. Projekt EU Pilot již byl zmíněn, slouží ke strukturovanému dialogu s členskými státy, podléhá specifickým eh, pravidlům a normám a benchmarkům, které nám umožňují eh, Eh, rychlá řešení a pokud eh, členský stát o to nepožádá, tak postoupíme k dalšímu kroku a to je vlastně eh, formální řízení pro porušení. Samozřejmě Řízení o porušení je pouze jedna z možností, kterou máme. Máme i jiné možnosti, například pomoc členským stálu, státům při eh, implementaci eh, právních předpisů. Eh, samozřejmě je zde určitá možnost manevrovacího prostoru my dáváme nebo poskytujeme pomůcky k výkladu a obrátit se na soud není eh, hlavní cíl, je to pouze jeden z nástrojů. Eh, je zde celá řada dalších nástrojů, které komise nabízí v rámci balíčku lepší regulace. Děkuji vám. Děkuji vám a než udělím slovo zpět naší zpravodajce, tak ještě stručný komentář eh, k vyjádření komise. Je jasné, že budeme hovořit dále o lepší regulaci, ale také o e, menším rozsahu e, e, právních předpisů. To je úkol komise. Je také jasné, že budeme mít více času na diskusi s komisí o tom, jak eh, eh, komise hodlá novou legislativu eh, implementovat, provádět. Takže v budoucnu se budeme často obracet na komisi a zvát ji mezi nás a budeme se dotazovat, jak hodlá implementovat novou legislativu, kterou bude přijímat. A závěrem tedy opět dávám slovo paní zpravodajce Guteland. Tak, Tak... Eh, děkuji, pane předsedo, a děkuji mnohokrát také komisi a kolegyním a kolegům z výboru za tuto rozpravu. To, co bylo řečeno, bylo vše velmi hodnotné a vzala jsem na vědomí, že panuje mezi námi schoda v tom smyslu, že je důležité se zabývat touto problematikou právě v oblasti ekologie životního prostředí, tedy prováděním unijního práva. My zde na výboru se máme pocit, že velmi se nás to dotýká a chceme se ten problém řešit tak, aby skutečně občané v našich členských státech věděli, že to celé funguje, že ty právní předpisy jsou eh, realizovány správným způsobem. Eh, děkuji předem za pozměňovací návrhy. Eh, ráda zapracuji i ty, které ohlásila EPP. Uvidíme, jak budeme moci společně pokročit na tomto stanovisku. Ráda bych také zúraznila, že je důležité, aby chom v našem stanovisku více zohlednili refit a skutečně eh, zdůraznili ten gold plating. Ovšem, nesmíme být až eh, přes příliš eh, ambiciozní, potřebujeme, aby stanovisko bylo podpořeno velkou většinou. Na druhou stranu nesmíme dopustit, aby se tady snížily ambice v oblasti životního prostředí a zdraví. Zdraví občanů musí být jak naším centrálním zájmem. Děkuji ještě jednou mnohokrát za vaše vystoupení a těším se na další dobrou, spolupráci. Děkuji vám. A nyní se podívám ještě na další termíny. Pozměňovací návrhy do 19. května hlasování ve výboru pro životní prostředí 16. a 17. června a pak hlasování eh, v eh, výboru Jury 14. Eh, července a hlasování na plenární schůzi 8. až 10. září. A nyní přistoupíme k poslednímu bodu našeho dnešního pořadu jednání. Je to námitka podle článku 106 odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie. Autorky jsou Renate Sommer a Elizabeta Gardini a okamžitě dávám slovo Elizabetě, aby nám vysvětlila důvody své námitky. Prosím. Děkuji. Hovořím také jménem kolegyně Renate Sommer, která zde nemůže dnes být, ale pracuje na jiných věcech. Myslím, že má schůzi stínových zpravodajů. Ale v každém případě podporuje tuto námitku. Jak víte, komise navrhuje odstranit pět důležitých eh, aromatických látek ze seznamu látek schválených Evropskou unii. Hovoříme o pěti látkách, které jsou používány ve více než dvou stovkách eh, potravin. Týká se tu 16 různých kategorií potravin. Chci zdůraznit, že toto rozhodnutí není rozhodně vedeno žádným rizikem spojeným se zdravím a sama komise ve svém vysvětlení uvádí, že její rozhodnutí nemá žádný vztah k jakémukoliv riziku v souvislosti se zdravím, ale že je to způsobeno pouze technicko-procedurálními důvody. Těchto pět aromatických látek je přítomno na trhu už od 70. let a jsou považovány za bezpečné jak americkými orgány, tak i dalšími zavedenými institucemi. Mezi nimi například společný výbor expertů Mezinárodní zdravotnické organizace a také organizace OSN pro potraviny a zemědělství. Pak je zde další aspekt, který ještě potvrzuje tu naši námitku a ten souvisí s principem přiměřenosti, proporcionality a za, s naší snahou o dosažení lepší zprávy, better regulation. Musíme zajistit plnění evropských eh, nařízení a platných norem, to je pravda, ale musíme říci, že u těchto pěti látek je jediná věc, že ty lhuty, které byly naplánovány v rámci toho postupu, nebyly dodrženy. To je jediný problém. Když se uvědomíme, že se jedná pouze o pět látek, u kterých ta žádost o prodloužení nebyla předložena včas, je jich eh, tedy pět z těch dvou a půl tisíce, kdy byly termíny dodrženy, tak tady vidíme, že ty průmyslové podniky plnily svou povinnost a to velmi široce. Až na těch pár droboučkých výjimek. Naším cílem není omezit se pouze na kontrolu práce Evropské komise, ale chceme také připomenout princip proporcionality v případě, že je to nutné. Já si myslím, že v tomto případě je skutečně nutno na tento princip upozornit, protože by to podle mě bylo příliš přísné uplatňování platných norem. Tím bychom jenom poškodili průmysl a pracující a neznamenalo by to žádný přínos pro spotřebitele. Zákaz těchto pěti látek by byl skutečně velmi problematický, znamenalo by to náklady pro průmyslové podniky, Víme, že průmysl v oblasti aromatických látek, to jsou především malé a střední podniky. I v potravinářství je spousta malých a středních podniků. Musíme se také uvědomit, že na globální úrovni je velmi důležitá také konkurenceschopnost těchto podniků a je tedy nutno zajistit princip better regulation, aby ty naše podniky byly i nadále konkurenceschopné a možná i vytvořily nové pracovní pozice, nová pracovní místa. Vzhledem k tomu, že ty požadované údaje byly poskytnuty, sice později, ale teď jsou na DG Sanko a čeká se, až budou předány EFSA k odpovídající analýze. My tedy žádáme komisi, aby znovu přehodnotila svůj návrh, než přijme konečně rozhodnutí, které by mohlo mít pouze negativní dopady. Já si opravdu myslím, že v kontextu tohoto tak velmi křehkého hospodářského oživení by ten postup, který navrhujeme, byl nejlepší a také nejpřirozenější i s ohledem na strategii, kterou Evropská komise už určitou dobu podporuje. To znamená, chce hospodářské oživení a tvorbu nových pracovních míst považovat za absolutní prioritu. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo paní Melior. Děkuji, pane předsedo. Paní Gardini, právem řekla, že se tady jedná o pět aromatických eh, látek, přírodně identických, které se vytváří, eh, vyrábí chemickým způsobem. Ale pokud chceme znát celou pravdu, tak je třeba si uvědomit, že ta lhuta nebyla překročena o měsíc či o dva ze strany průmyslu, ale o více než jeden rok. Přesto vám dávám za pravdu, že je, se jedná o byrokratický eh, argument a je v rozporu s tím, co většinou zde tady velmi silně podporujeme, a to je tedy better regulation, lepší tvorba právních předpisů. Mě ale zajímá jiný aspekt než tento byrokraticky technický důvod. Zajímá mne při, zejména to, a panuje zde, eh, co vyvolává také obavy právě v souvislosti s používáním těchto pět aromatických látek a týká se to genotoxického účinku. To je velmi závažný problém, je na to třeba pohlídat kriticky, neboť se jedná o zdraví spotřebitelů. A e, průmysl, který ty látky vyrábí, říká, že tyto látky, vy jste to také zmiňovali, jsou na trhu již velmi dlouho, částečně více než 40 let a FAO a VHO e, je kategorizovali jakožto látky, které nejsou problematické. Ale E, komise říká, že EFSA zjistila u tří z pěti látek, o kterých hovoříme, že je tam nebezpečí právě toho genotoxického účinku. FC je toho názoru, že je třeba ještě zadat další studie, aby se ta otázka dořešila, za tomu tak je či ne. Takže bychom měli být poněkud kritičtí a komise také říká, že VHO a FAO tyto um, obavy, tedy ten genotoxický účinek stílí. Možná by nás nám komise mohla být pomocná v této věci. Já eh, bych nerada toto jen tak prostě podpořila, dokud nebude dojasněno, zda tedy tento genotoxický účinek je či ne a dokud nebudeme mít jasný názor ze strany EFSI. Děkuji. Have you something to say? Chcete něco říci? Můj návrh je, abychom napřed udělili slovo Evropské komisi, protože my máme spoustu otázek a většina z nich možná bude zodpovězena komisí eh, předem, než abychom to poté znovu opakovali. Já mám například otázku, proč komise přijala toto rozhodnutí. Takže možná je dobře vyslechnout komisi. Obvykle, když proti něčemu namítáme, tak v minulosti jsme napřed vyslechli členy a poté dali slovo komisi. Ale eh, přejete-li si objasnění, tak se můžeme napřed obrátit na komisi, aby odpověděla na námitky vznesené kolegy a později následně na to můžeme reagovat a ještě doplnit další body. Takže pokud souhlasíte, můžeme dát slovo panu Vestrátejemu, Eh, jenž je členem komise a vedoucím oddělení a eh, on může odpovědět na námitky předložené našimi kolegyněmi Sommer a Gardini a poté budeme pokračovat v diskusi a případně položíme ještě doplňující otázky na základě odpovědě komise, která, kterou nám podá nyní. Thank you, uh, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že jak již bylo poukázáno, vhodné podat také určité vysvětlení k tomuto návrhu e, stažení pěti aromatických látek z unijního seznamu. E, takže historie. Ten unijní seznam byl plánován již v roce 2000 v rámci pětiletého hodnotícího programu, e, který měl vzniknout pak v roce 2003. 5. Ta, to nařízení pak vzniklo v roce 2006, 334, týkající se těch aromatických látek Evropského parlamentu a rady. Upravil pak eh, ten termín vzniku unijního seznamu do 31. prosince 2010. A před tím termínem jsme měli pouze rejstřík eh, ochucovadel nebo aromatických látek. Unijní seznam eh, vznikl na základě nařízení komise 872 2012 a obsahoval asi 2500 různých aromatických látek. Mezi nimi bylo zařazeno také 411 eh, látek, u nichž hodnocení rizika ještě nebylo uzavřeno a eh, pro něž eh, byly požadovány další vědecké údaje v rámci přesně stanovených termínů v nařízení s tím, že evalu, evaluace agenturou EFSA mělo být provedeno evaluace, měla být provedena evaluace agenturou EFSA. A v nařízení bylo zmíněno, že toto je podmínka, pokud eh, ty informace nebudou do požadované doby poskytnuty, tak aromatické látky, tyto aromatické látky budou staženy z unijního seznamu. Pokud jde o bezpečnost a nezávadnost, protože bylo zmíněno, že toto je čistě byrokratické opatření, to bych tak nenazval, protože EFSA skutečně měla určité pochybnosti o nezávadnosti těchto látek a to byl také důvod, proč již v roce 2011 byly takto podmíněny, protože byly požadovány další studie k ním a jak jsem uvedl, měl jsem, měli jsme stanoveno několik termínů a pro těch pět aromatických eh, látek sporných jsme stanovili nejdelší lhůtu, to znamená do 31. prosince 2013 do 31 prosince 2013 jsme k těm pěti látkám eh, nezadali nebo nebyly zadány žádné studie provozovateli po vypršení eh, lhůty. Nutno říci, že ty studie byly požadovány eh, rok předem a pro některé studie vůbec nebyly ty studie ještě zadány, ale v nařízení bylo stanoveno, že po vypršení lhůty může být požádáno o nové aplikace těchto látek v rámci společné, společného autorizačního nebo registračního procesu. Jak jsem již uvedl, k jedné z těchto látek nebyly podány žádné studie, u ostatních eh, byly studie předloženy například rok pro po lhůtě. Také jsem poukázal na to, že jsme na komisi zahájili řízení o stažení poté, co jsme zainteresované strany informovali v březnu 2014 a to opatření jsme také diskutovali s členskými státy v pracovních skupinách. Poté, co to bylo ukončeno, předložili jsme návrh um, SPS v rámci pravidel um, pro dohodu SPS PS, to znamená, bylo tam 60 dní na podání eh, komis, eh, komentářů. Také bych chtěl eh, zmínit, že došlo i k určitým námitkám nebo názorům, že by mohlo dojít ke zkreslení trhu a proto jsme se rozhodli tom stažení a sice po devítiměsíčním přechodném období. To znamená, po devět měsíců mohou ještě potraviny obsahující tyto aromatické látky být uváděny na trh. A je tedy dostatek času, aby provozovatele v potravinářském průmyslu se připravili na tuto změnu. Jak jsem řekl, požadavky po vědeckých údajích nejsou čistě byrokratické, jsou od toho, že zde byly určité bezpečnostní pochybnosti. A abychom zachovali vysokou míru ochrany spotřebitelů, A ne, neměli bychom se nechat samozřejmě zvyklat neochotou některých provozovatelů eh, poskytnout eh, tyto studie nebo údaje. Takže, jak jsem již řekl, některé studie byly již předloženy, ale je nejisté, do jaké míry budou schopny rozptýlit ty eh, pochybnosti o bezpečnosti a nezávadnosti těchto látek, jelikož ještě nebyly shodnoceny eh, EFSOU. Komise toto opatření považuje za proporcionální, navíc E, zúčastněné strany a průmysl měli možnost vyhnout se zkreslení na trhu tím, že by byly podali e, požadované údaje včas, což neučinili, anebo aby e, předložili další novou žádost v rámci společného registračního postupu. Mohli tak učinit již před čtyřmi, pěti měsíci, protože studie existovaly, ale to také neučinili. Další bod je to, že musíme vzít v potaz, že již v roce 2012 existovalo 411 látek, které byly ve stejné situaci, potřebovaly tedy dodatečné eh, studie. Pro 4, pardon, 306 bylo eh, pro 406 bylo, byly tyto studie podány, pro pět nikoli. Takže čas eh, pro poskytnutí potřebných studií byl. A tudíž této chvíli nepočítáme se stažením v těchto případech. Bylo by to skutečně diskriminační eh, pro ty podniky, které ty studie ještě nepředložili, zatímco eh, jiné podniky skutečně eh, si eh, tu námahu podstoupili a ty studie předložili. Takže v tomto případě by to bylo diskriminační pro ty podniky, které tak učinili. Okay. Dobře. Paní Auken? Děkuji. Chci jen říci, že děkuji komisi za odpověď. Pokud to znamená, že better regulation znamená, že už nebudou platit žádné normy a že každý podnik se může ohánět tím, že je malý a střední podnik a tím pádem bude vždy v pohodě. S tím, že ta látka už byla velmi dlouho na trhu, je spousta látek, které byly na trhu a neproběhla žádná vědecká studie. Já jsem velmi ráda, že Evropská komise dohlíží na to, aby evropská legislativa byla brána vážně. A to slovo better regulation, to se zatím v praxi projevuje tak, že to vypadá jako no regulation, nebo alespoň less regulation. Já si myslím, že parlament, rada a komise by měla naplňovat existující legislativu. Je to velmi liberální. Když ty podniky chtěly udělat svou práci, kdyby chtěli, tak by to prostě udělat mohli. Já když jsem byla zvolena do tohoto parlamentu před deseti lety, té, co jsem 20 let zasedala v dánském parlamentu, tak eh, to, co mě vždycky rozčilovalo, je, že se hromadí spoždění. Všechno se spožďuje. Není to na vás, Giovanni, já vím, že vy jste vždycky včas na místě, ale mnohokrát se stane, že dochází k tomu spoždění. A lidé říkají, to nevadí, můžeme pokračovat. Já jsem opravdu ráda, že jsme dostali tento návrh usnesení, protože tento vyjasňuje, že ty věci je třeba dělat náležitým způsobem. Pokud jsou zde bezpečnostní rizika, já to posuzuji tady z tohoto materiálu, tak prostě tady bezpečnostní rizika jsou a nemůžete se skrývat za tím, že jste malý a střední podnik a tím pádem nemusíte plnit legislativu. Často se jedná o velké podniky, které prostě nechtějí poskytnout údaje. O to velmi často jde. Takže děkuji komisi za vysvětlení a doufám, že se nám podaří zachovat dobrého ducha této komise a neodsouvat všechno stranou s tím, že je to bad regulation a skončíme s tím, že nebudeme mít žádnou legislativu. Děkuji, pan Gebel. Děkuji. Já hovořím jménem Frederik Ries, naší stínové zpravodajky, která tady být nemůže. Já musím říct, že trošičku bojuji s touto záležitostí. A proto mám pár dalších doplňujících otázek pro komisi. Za prvé, pochopil jsem to dobře tak, že jsou zde bezpečnostní rizika spojená s těmito pěti látkami, která nebudou, které nebudou už dále povoleny na trhu? A přesto nejsou tak rizikové tyto látky, že může být uplatňováno devítiměsíční přechodné období a je považováno za bezpečné. Takže můžete být trochu specifičtější, pokud jde o ta rizika. A proč jsou vlastně ta rizika tak vysoká, že ty látky nebudou připuštěny na trh v budoucnosti, ale zatím je bezpečné ponechat je na trhu pro dalších 9 měsíců. To je moje první otázka. A druhá otázka? Lhuta byla prosinec 2013. Takže výrobci těchto látek měli dost času na to, aby předložili potřebné informace a studie. Proč to neudělali? Mluvíme o velmi malých podnicích, které o tom nevěděli nebo nebyli toho schopni. To nám také můžete trošičku popsat. A moje poslední otázka je, vy jste říkal, že se o tom diskutovalo na pracovní skupině na radě. Znamená to, že rada souhlasila s tím, že neumožní uvádění těchto látek na trh. Proběhla nějaká debata nějaké hlasování, bylo to přijato jednomyslně toto rozhodnutí. Děkuji. Děkuji. Paní Grostet. Když jsem si vyslechla vysvětlení jednotlivých zástupců, tak musím říct, že jsem čím dál zmatenější. Jsem trošku překvapena. Nesouhlasím s názorem několika mých kolegů, protože podle informací, které mám, Některé podniky nebyly schopné poskytnout všechny informace v požadovaných lhoutách. Na rozdíl od toho, co říkali někteří, je třeba vědět, že v Jižní Evropě je spousta malých podniků, drobných podniků, které pracují v oblasti v oblasti aromatických látek pro potravinářský průmysl a parfumerii a vůbec nejsou součástí velkých skupin, takže si nemůžeme představit, že tomuto problému by bylo možno zabránit, protože se jedná o podniky, které jsou mnohem větší, než by se mohlo zdát. To není pravda. V mém regionu je spousta malých a středních podniků, které se zabývají touto tematikou. Já tedy mám otázku. Když nám řeknete, je zde látka, u které nebyla předložena žádná studie. Jedna látka. A potom u dalších čtyř látek byly ty studie předlo- předloženy později, s velkým spožděním. A EFSA to ještě nevyhodnotila. No tak v tom případě počkejme. Počkejme, až budeme mít všechny informace, než okamžitě začneme přijímat rozhodnutí, které je ekonomickým rozhodnutím a může mít podstatný dopad na malé a střední podniky. Takže jsou zde dva problémy. Buď prostě došlo jenom ke, zlepš- ke spoždění, spoždění, které je možno vysvětlit a já si myslím, že v tomto případě si myslím, že v ohledem, s ohledem na snahu vytvářet lepší právní předpisy, bychom přece měli přihlédnout k problému malých a středních podniků. Já už tady slyším spoustu let v parlamentu ze všech stran, že je třeba podporovat malé a střední podniky a když se je jednoho dne snažíme opravdu podpořit, tak nikdo nestojí na jejich straně. A nebo je to prostě jenom problém s tím spožděním, tak počkejme, co řekne EFSA a pokud EFSA řekne po seriózních studiích eh, se ukázalo, že to či ono aroma působí problémy, bezpečnostní rizika, tak dobře, tak potom můžeme toto rozhodnutí přijmout. Ale teď žádné takovéto informace nemáme. Já bych tedy řekla, prostě počkejme a nepostihujme ty podniky, protože já spíše souhlasím s tím, abych podpořila kolegyni Gardiny a kolegyni Zomr, Protože já mám pochybnosti. Nemůžeme si dovolit v okamžiku, kdy nám chybí transparentnost, kdy máme protichudné informace, jak můžeme opravdu zaujmout nějaké stanovisko. Od malých a středních podniků, od průmyslu máme úplně jiné informace, takže si musíme udělat názor, co nejvyváženější, co nejobjektivnější. A o to mě jde a proto žádám, abychom měli čas na přijetí rozhodnutí, čas na zamyšlení, než přijmeme rozhodnutí. Děkuji. Paní Delhaje. Děkuji. Nebudu hovořit dlouho, protože Françoise Grostet už v podstatě skoro všechno řekla. Chci jen upozornit kolegy na negativní obraz, který takovéto rozhodnutí může vyslat směrem k občanům. Pokud nám EFSA řekne, že těchto pět látek je škodlivých, tak dobře, ale prostě nebuďme byrokraticky administrativně přísní. Já chápu, když komise vysvětluje, že musí plnit svůj úkol, ale myslím si, že tady bychom měli k tomu přistupovat rozumně. Děkuji. Dostali jsme další otázky pro komisi v průběhu debaty, takže teď dám slovo komisi, aby odpověděla. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zdůraznit, že termíny pro předkládání studií jsou stanoveny eh, nařízením komise 872 a to po konzultaci s příslušným eh, průmyslovým odvětvím. A právě i z tohoto důvodu jsme pro tyto látky eh, zajistili různé lhůty a to právě na základě diskusí s průmyslem, tak abychom e, mu zajistili dost času na zpracování studií. Také chci zdůraznit, e, že ještě v roce 2012 na seznamu bylo 411 látek ve stejné situaci. Buď byly ještě v procesu posuzování, anebo muselo k ním být předloženo několik studií a pouze u těch pěti nebyly ty studie předloženy, takže to nebyl tak nerozumný nebo nebo eh, neproporční eh, požadavek, protože tento požadavek byl splněn u 406 eh, látek, pouze u těch pěti nikoli. Možná, že jsem se původně špatně vyjádřil. Zatím ještě nemáme důkazy o tom, že neexistuje žádné riziko u těchto látek. Zatím nemáme důkaz, že jsou riskantní, ale nemáme ani důkazy, opačné. A proto potřebujeme tyto další studie, abychom po posouzení rozhodli, zda ty látky představují riziko anebo EFSA dospěje k názoru, že jsou zcela nezávadné. Takže zatím Hovořím-li o bezpečnostních pochybnostech, tak to znamená, že nejsme, nemáme jistotu, zda jsou bezpečné, ale také nemáme eh, důkazy o tom, že eh, nebezpečné jsou. Eh, pokud jde o diskuse nebo jednání protože ve stálem výboru jsme o tom diskutovali a to opatření bylo eh, přijato téměř jednomyslně. 27 eh, eh, členů bylo pro a jeden se zdržel. Bylo to také zveřejněno na našich webových stránkách z důvodu proporcionality toho opatření. Ale velká většina zástupců členských států se vyslovilo pro a jelikož se jedná o opatření v rámci eh, postupu s kontrolou, regulačního postupu s kontrolou, Rada příští týden rozhodne ehm, nenamítat eh, vůči tomuto nařízení. Eh, jak jsem již uvedl, komentáři o diskriminaci, protože my jsme obdrželi ty studie k řadě jiných látek včas, pouze u těch pěti jsme je neobdrželi. Jde také o věrohodnost systému Evropské unie. Když eh, říkáme, že vytváříme unijní seznam bezpečných látek, tak nasloucháme i Evropskému parlamentu a radě, kteří vytvořili postup, v rámci něhož určité produkty mohou zůstat na seznamu a pak postup, v rámci něhož musí být eh, látky odstraněny eh, ze seznamu, anebo pak můžou být registrovány a neformálně bych řekl, že při prvním setkání s zástupci průmyslu, když jsme je informovali, že eh, lhůta vypršela a studie nebyly předloženy, tak komentář eh, ze zúčastněných, od zúčastněných eh, stran zněla tak, že hm, si nemysleli, že komise myslí tyto lhůty tak vážně, ale přece ty lhůty jsou stanoveny v právních předpisech Evropské unie, takže je více než normální, že je bereme vážně tyto lhůty. Takže tady skutečně jde o věrohodnost. Vytvořili jsme systém, bylo poskytnuto již dostatek přechodných lhůt, táhne se to ještě od roku 2000, nařízení Rady a parlamentu. Pak to bylo posunuto na rok 2005, pak 2010 a pak pro 411 eh, látek jsme eh, přijali ještě dodatečné nebo přechodné lhůty, ale v určité chvíli pak musíme říci dost přechodných lhůt. Už jsme byli dostatečně pružní a abychom zachovali věrohodnost systému, dříve nebo později musíme rozhodnout, že podmínky nebyly naplněny a tyto produkty musí být staženy z unijního seznamu seznamu, ale odstranění ze seznamu neznamená odstranění navždy. Průmysl bude vždy mít možnost podat novou žádost a to bude pak posouzeno EFSO a shledáli tyto látky bezpečnými, tak budou opět zaregistrovány a umístěny na seznam. Měli již tu možnost tak učinit po několik měsíců, ale zatím žádná nová žádost podána nebyla. Takže proč nemůžeme čekat, až EFSA posoudí tyto studie, tak postup je jasný. Bylo to pouze do 31. prosince 2012, že tyto studie mohly být předloženy a pak posouzeny na základě toho bývalého autorizačního postupu, registračního postupu. Od roku 2012 máme eh, nový společný registrační postup na základě nařízení 3031 z roku 2008 a všichni musí tato nová pravidla pro eh, podávání žádosti a posuzování EFSO respektovat. Takže rok po lhůtě nelze už říct, u těchto látek budeme ještě aplikovat starý systém. To by bylo také proti legislativě Evropské unie, takže abychom zachovali věrohodnost toho registračního systému, abychom zajistili nezávadnost produktů na trhu a abychom skutečně také zachovali dobrou imič nezávadných produktů na trhu. Je pochopitelné, že budeme aplikovat správně, řádně legislativu EU. Je to proporční, protože v minulosti jsme již umožnili eh, zúčastněným subjektům celou řadu přechodných lhůt a ty termíny byly konzultovány a dohodnuty spolu se zástupci průmyslu, než byly stanoveny závazně. Děkuji. Děkuji a nyní nevím, jestli Elizabeta ještě chce uzavřít debatu nebo dodat něco jako autorka námitky? Ano, děkuji, velmi stručně. Chci zopakovat, že já samozřejmě neznám ten podnik. Neměla jsem příležitost s nimi hovořit. Ale Vzhledem k tomu, že jsem ze země, kde malé a střední podniky jsou často představovány spoustou mikropodniků, tak bych opravdu ráda požádala komisi, aby si ověřila, zda to není jeden z těch případů, kdy skutečně ten malý podnik, ten mikropodnik má obrovské problémy zorientovat se v legislativě která je pro ní vzdálená, často je úplně v jiném jazyce. A jedná se o podnik, který nemá ani lidské zdroje, které by umožnili tomuto podniku seznámit se s tímto materiálem v angličtině nebo přistoupit k tomu opravdu fundovaně. Já si myslím, že úkolem Evropy je pomáhat malým a středním podnikům v těchto změnách. Ty velké podniky už se přizpůsobily, ale u těch malých, především mikropodniků, to není snadná změna. A vidíme, že pouze pět z těchto dvou a půl tisíce nesplnilo tu požadovanou lhůtu, nedodrželo ji, tak z toho jasně vidíme, že ta evropská legislativa je brána vážně. Jedná se o 99,9 podniků, které dodržely svou povinnost, takže zjevně tady je problém, že ta situace nebyla úplně pochopena. Čtyři z těchto pěti látek už mají své studie. Jestli jsem to správně pochopila, Stačilo by jen, aby je DG Sango, Sanko uvolnila a předala je agentuře EFSA, abychom získali věcnou odpověď. Já si myslím, že pokud eh, se nám podaří zaměřit se na věcný obsah, na věcnou stránku celé záležitosti, tak se nám podaří ochránit zdraví našich občanů, které nám samozřejmě leží na srdci v první řadě, ale také pomůžeme těm podnikům, protože není snadné stáhnout nějakou látku a potom ji eventuálně znovu zavést. Já si myslím, že to je zbytečné riziko. Z toho, co víme, tak eh, tyto látky jsou považovány za bezpečné důležitými mezinárodními subjekty, tak já si myslím, že to opravdu nejsou látky, které by přinášely nějaké riziko. Já tedy společně s kolegy, kteří se mnou souhlasí, bych ráda znovu požádala komise, aby se zaměřila na věcnou stránku celé záležitosti a aby se pokusila překonat eh, ty procedurální překážky. To je vše. Děkuji. Uh, Děkuji. Děkuji a nyní myslím, že můžeme uzavřít naši diskusi. Ještě chci připomenout, že hlasování v Envy proběhne 26. května a na plenární schůzi v červnu, pokud návrh usnesení bude schválen. Další body pořadu jednání nemáme, takže pro dnešek můžeme schůzi uzavřít a my se uvidíme zítra v 10 hodin se členy výboru a v 9 s koordinátory. Já vám děkuji a uvidíme se zítra.